Vážení kolegové, budeme pokračovat v jednání. Zápis a včerejší texty jsou k dispozici. Eh, má někdo nějaké připomínky? Pokud ne, tak zápis považujeme za schválený. A tím se dostáváme k prvnímu bodu našeho dnešního